Vážené kolegyně, vážení kolegové, je pro mne obrovskou radostí, je pro mne velikou ctí, dámy a pánové, že vám smím sdělit, že konference předsedů právě jednomyslně na návrh příslušných krémí naší sněmovny rozhodla pana Cáje vyznamenat eh, Sacharovovou cenou 2013. Dámy a pánové, Malala je mladičká dívka a všichni znáte její osud. Je to mladá dívka dorůstající, která vyrůstala v Pakistánu v oblasti velkého násilí a měla tu odvahu postavit se proti nepřátelskému okolí plnému násilí, především provozovanému muži. Měla tu odvahu, že řekla, já jdu do školy, já chci užít svá práva na vzdělání. Já jsem plnoprávným členem této společnosti. Její příklad povzbudil i jiná děvčata povzbudil celou skupinu mladých dorůstajících žen v tomto údolí Pákistánu aby bojovala za svá práva, aby se nenechala zastrašit. A tato odvaha vedla k tomu, že um, strašliví násilníci, lidé, pro které, kterými můžeme pouze opovrhovat, stříleli na tuto dívku, aby ji zavraždili. Ale nejenom, aby zavraždili Malalu, ale aby zavraždili to, co duchovně ona reprezentovala. Díky Bohu Toto děvče přežilo tento útok na její osobu a snahu o to ji zabít. A každý, kdo sledoval osud této dívky, každý, kdo viděl, eh, jak tato dívka po svém uzdravení pokračuje ve svém boji, aniž by se nechala i nadále zastrašit. Naopak, eh, velkým povzbuzením z celého světa eh, cítí sílu, aby mohla pokračovat v této cestě a každý, kdo to sleduje, může mít pouze veliký obdiv eh, vůči tomuto děvčeti. Jsem vám, dámy a pánové, naší sněmovně, kolegyním a kolegům v příslušném výboru a také konferenci předsedu nesmírně vděčný za toto rozhodnutí. Rozhodnutí vyznamenat Malálu je nejenom vyznamenání pro toto děvče, je to rozhodnutí pro postoj, a sice pro postoj Evropského parlamentu, že nezávisle na to, kdekoliv na světě jsou muži a ženy rovnoprávní a že všichni muži a všechny ženy na světě, kteří se zasazují o svá práva, mají svého spojence na své straně a po svém boku, a to je Evropský parlament. Jsem hrdý na to, že padlo toto rozhodnutí a těší mě, myslím si, že těší nás všechny. A musím říct, že očekávám s netrpělivostí, že toto děvče v listopadu bude zde s námi v listopadu a že jí budeme moci předat tuto cenu. Domnívám se, že to bude jedna z velikých hodin z velikých okamžiků historie této sněmovny. Rád bych připojil, dámy a pánové, že boj tohoto mladého děvčete není žádný boj, který je srovnatelný s tím, co my děláme tady. Je to mladá dívka, která je stále ohrožována eh, usmrcením. Chtějí vraždit. Prostě je tady řada lidí, kteří tvrdí, my tě zamordujeme, protože chceš využívat svého práva chodit do školy. Jaká nesmírná odvaha eh, patří k tomu eh, čelit těmto hrozbám. Pro mě, dámy a pánové, už nyní je toto děvče jednou z vynikajících osobností 21. století. Dámy a pánové, dnes po 11. máme Mezinárodní den proti trestu smrti. Evropský parlament se celá desetiletí zasazuje pro zrušení trestu smrti v celém světě. Evropanky a Evropané jsou sjednoceni v pevném přesvědčení, že nezávisle na tom, jak strašlivý může být nějaký zločin, neměl by být trestan dalším vražděním. Minulý